k prováděcím opatřením eh, navrženým včera. Do 24 hodin jsme neobdrželi žádné námitky a to znamená podle příslušného článku jednacího řádu je to doporučení přijato a zveřejněno bude v úředním věstníku pro tento měsíc.